paní eh, Hübner a pana Leinena o reformě volebního práva v Evropské unii. Já jim dám hned slovo a doporučila bych všem poslankyním a poslancům, kteří se připojili, eh, aby dodržovali čas, řečnický čas, protože už teď máme značné spoždění. Slovo má paní Hübner. Děkuji, paní předsedkyně. Jsme zde proto, eh, protože jsme se rozhodli reformovat eh, volební eh, zákon Evropské unie, který je z roku 76. Od té doby prošlo řada změn, nepředstavitelných změn, procesy integrace hodně proměnili i Evropský parlament, který se dramaticky změnil co do rozsahu a také pravomocí jako kolegislativce a Eh, tyto, tato rozhodnutí mají obrovský dopad na životy občanů a jistě není překvapením, že chceme eh, přizpůsobit eh, volební zákon z roku 76 této nové realitě. A Evropský parlament si přeje rozhodnout sám o svém volebním postupu. Máme samozřejmě všichni své zkušenosti e, o vol, ohledně voleb do Evropského parlamentu. E, předvolební kampaně jsou e, extrémně národní či až nacionalistické, objevují se tam evropská témata a proto předkládáme změnu v návrhu dáváme Evropskému parlamentu právo, aby rozhodl o datu eh, voleb a žádáme členské státy, aby všem občanům, kteří žijí mimo Evropskou unii, eh, dali možnost a právo hlasovat v těchto volbách. Také navrhujeme postup, jak se vyhnout dvojímu hlasování. Eh, chceme také, aby členské státy umožnili hlasování přes internet, elektronické elektronickou cestou a lidé s omezenou pohyblivostí z toho nepochybně budou eh, těžit v dobrém. Někteří kolegové se obávají hlasování přes internet, ale i to může být bezpečné. V roce 2005 ho zavedla Estonsko a 2% eh, Estonců se rozhodlo eh, využít této možnosti. V letošním roce již 30% Estonců hlasovalo pro, mm, přes internet. Také chceme zbližování určitých lhůt ve volebním eh, procesu, jako vytváření eh, volebních kandidátek a tak dále. Eh, rovněž národní politické strany by měly informovat občany o svých E, o svém členství v celoevropských stranách. Občané mají právo tyto informace znát. Prostě chceme, aby to bylo opravdu evropské, aby ten parlament i volby měly evropský charakter a ráz. A dovolte, abych na závěr řekla, že dopad e, e, Evropanů na Evropu začíná s informovanou účastí v evropských volbách. Předsedkyně, děkuji. Pan Leinen, prosím. Vážená paní předsedkyně, vážená paní komisařko, kolegyně a kolegové, Evropský parlament je jedinečný na celém světě. Nikde jinde nemají lidé možnost v 28 zemích eh, volit společný parlament zastupující občany. To je jenom v Evropské unii ale víme, že tyto volby v 28 různých zemích také znamenají nejrůznější problémy. A i když už se osmkrát konaly volby do Evropského parlamentu, neudělalo se příliš mnoho proto, aby byly odstraněny deficity těchto evropských voleb. A proto nyní činíme nový pokus předkládáním návrhu pro příští evropské volby v roce 2019, aby byly transparentnější, demokratičtější a Musíme to tak říct, aby byli i evropštější. Paní kolegyně Hübner už na to upozornila. E, činíme zde doporučení pro členské státy a chceme také e, změnit ten akt o evropských volbách z roku 1976. Jde o to rozšířit přístup k evropským volbám. E, chceme pozvat i mladou generaci k tomu, aby se zapojila do těchto voleb. A mnoho mladých lidí by nyní mohlo poprvé jít k evropským volbám ve věku 16 let. A to mm, eh, účast ve volbách by pro ně mohla být významná pro jejich život. Protože například v Rakousku snížili e, to e, eh, pasivní volební právo na ten věk 16 let. A mládež je spíše internetová generace, která raději volí tím, že někde eh, klikne myší, než že by šla eh, někam na radnici eh, nebo do volební místnosti. To bychom si mohli v budoucnu ověřit. Také ne všude je umožněné korespondenční hlasování a ne každý je všem doma, třeba zrovna v neděli, takže to by bylo prospěšné. Obecná příprava evropských voleb, to je také téma. Někde zjištěme, že kandidátní listy nejsou dokončovány v některých zemích 17 dní před volbami. Pak nevím, jak chcete dělat volební kampaň, když je to 17 dní před volbami. Říkáme zde nyní tedy minimálně 12 týdnů, takže máte 3 měsíce na volební kampaň v celkem velkých volebních obvodech, které reprezentujeme. A potom také potrhnout evropský charakter evropských voleb, protože často míváme vnitrostátní diskuse a debaty a ta evropská dimenze eh, se totálně ztrácí. Takže je třeba, aby to bylo viditelné v televizních šotech, eh, v předvolebních materiálech, eh, na těch hlasovacích lístcích, pokud se tam objevují názvy politických stran, tak by tam měl být i vidět ten název té celoevropské strany a také co se týče těch špičkových kandidátů pro předsedu komise, by to měly evropské politické strany také určit alespoň 12 týdnů před volbami. Rovnost pohlaví by měl být také důležitý pokrok. Domníváme se, že je možné zde dosáhnout parity 50 na 50, v některých zemích už to tak je, proč jinde nikoli. Možná, že rok 2019 je příliš brzo, ale myslíme si, že třeba v roce 2024 by se tohoto cíle dalo dosáhnout. A rovnost šancí ve volbách chceme také nastolit. 26 eh, zemí má minimální Prahy 3%, proč ne jiné země, takže navrhujeme ten práh minimálně 3%, maximálně 5%. Někteří chtěli zajít ještě dále, například transnacionální volební lístky, proč ne, ale myslím si, že to by měl být až další krok. Ehm, tento parlament už často Eh, ztroskotal na určitých záležitostech a potřebujeme k tomuto tématu hlubší eh, diskusy. Toto jsou pragmatické návrhy a doufám, že s nimi budete moci souhlasit. Děkuji vám. Pane eh, Gerge, vy žádáte modrou kartu pana, pana Leinena v souvislosti s panem Leinenem? Souhlasíte, pane Leinen? Prosím, pane, máte slovo. Není to velmi obvyklé. Helen, kennen Sie diese beiden... Ne, ne. Znáte tyto dvě analýzy, obě se dotýkají evropského volebního práva, jste dostatečně eh, star a možná sem dohlednete. Jedna analýza je z února, druhá ze září. Jedna s uznávaným expertem Andrew Duffem, druhá bez něj. Jedna říká jasné ne, Eh, celoevropskému Prahu, druhá mu říká jasné ano. myslíte že je zvláštní, že jsme za půl roku se objednali dvě drahé studie, které mají kompletně rozdílné výsledky? Pane Lajnene? Pane Lajnene, prosím. Vážený pane kolego, na výboru AVKO jsme o tom opakovaně hovořili a domníváme se, že má být nastolena rovnost volebních šancí ve všech 28 zemích. Dnešní situace je taková, že v některých dvou, asi dvou zemích můžete získat mandát, když máte 0,6% hlasů a v jiných zemích potřebujete minimální 3%. To je tedy nevyvážené a 3% pro všechny to byl náš návrh. A to je tedy ta nejnovější politická linie, o které rozhodla většina ve výboru AVKO. Slovo má paní Kreco jménem Evropské komise. Paní předsedkyně, vážené kolegyně, vížení kolegové, eh, vážení zpravodajové, paní Hübner, pan eh, Leinene, Demokracie je jedna ze základních hodnot Evropské unie a to znamená, že unijní instituce musí vykonávat své eh, pravomoce podle nejvyšších Eh, norem eh, reprezentativnosti eh, občanů. Jde o demokratickou legitimitu Evropské unie. Já blahopřeji Evropskému parlamentu k této reformě volebního práva, tak jak je navržena. Zpráva byla již předmětem hlasování ve výboru AFKO a má potenciál stát se skutečným milníkem na cestě k demokratickému eh, rozvoji Evropské unie. A musíme si uvědomit, že toto je proces, který je dlouhý a často i bolestný. Eh, při posledních volbách si Evropská komise uvědomila, eh, že Evropský parlament hraje podle Lisabonské smlouvy zásadní roli při jmenování Eh, šéfa kamise a proto eh, vyzvala eh, politické strany, aby jmenovali svého kandidáta na post předsedu Evropského Evropské komise. Takže takto jednali eh, evropské politické rodiny poprvé a eh, pan Jean-Claude Juncker, Juncker získal eh, většinu, byl potom nominován Evropským, Evropskou radou a získal nejvíc hlasů. To byla klíčová novinka voleb v roce 2014. To znamená, že se hlasovalo o předsedovi Evropské parlamentu mnohem blíž evropským občanům a zvýšila se demokratická legitimita evropského rozhodovacího procesu a e, je to zásadní krok pro e, skutečnou e, hlubší demokracii. Reforma, kterou navrhuje, je reformou, kterou Evropská komise podporuje. Ona posílí také odpovědnost, protože E, je tady také otázka jmenování kandidátů v mnohem dřívějším období. E, také tady na národní a evropské úrovni existující e, Eh, propastě eh, při volebních eh, kláních mohou být zaceleny a vytvoří se propojení mezi hlavními cíly evropské politiky a evropskými občany, protože evropští občané byli obětí nedostatku diskuzí o evropských tématech a je třeba a velmi důležité toto změnit. E, politické strany a příslušné orgány mají také zásadní roli při zvyšování transparentnosti, tom, aby si evropští občané také více uvědomovali význam těchto voleb. Jsou tady tedy společné principy při organizaci e, evropských voleb, je tady otázka minimálního stropu pro alokaci e, míst a toto sladění také zvyšuje evropskou dimenzi celých voleb. Takže Vytvoření takového minimálního stropu eh, či Prahu eh, by také umožnilo aby Evropský parlament jednal efektivněji, eh, vyloučilo by se, vyloučila by se další fragmentace. Hovoříme teď o krizi reprezentativní demokracie. Samozřejmě, že společná účast a větší účast je zásadní. Proto velice vřele vítám i návrh aby se volebního práva mohli domoci i evropští občané žijící ve třetích státech, aby se také posílila e, politická e, aktivita a účast žen, aby se využíval e, také vyváženost v oblasti genderu. To jsou všechno opatření jdoucí správným směrem. A já si myslím, že e, u země, kterou znám nejlépe, bychom něco takového měli prosazovat i e, na národní úrovni, e, protože v řadě ohledů je to opravdu katastrofa na všech úrovních, alespoň zde v Evropském parlamentu je v tomto návrhu zakotven ten princip a to je velice důležité. E, pak samozřejmě i datum e, voleb, jeho výběr a e, další Eh, parametry volební kampaně jsou eh, zásadní. Já také eh, si uvědomuji váš návrh ohledně vytvoření volebního orgánu pro evropské volby a to samozřejmě je myšlenka, která dřív, než bychom ji případně přijali, musí být důkladně analyzovaná a musí být analyzována proveditelnost a vhodnost takovéhoto návrhu. Je to také otázka eh, dalších eh, implikací od rozpočtové přes organizační, právní a eh, k dalším. Nicméně Evropská komise tento návrh jako takový výrazně podporuje. Předsedkyně, děkuji. Takže Teď je tady na řadě pan Šeflin na minutu 30, prosím. You, Děkuji, paní předsedající, paní komisařko. Já si myslím, že pokud se podíváme na parlament a na systém voleb jako takový, tak to vypadá obvykle. Každý parlament na světě to má podobně. E, je to systém, e, kterým občané vybírají svoje zástupce do EU a je v podstatě e, podobný, byť je tu různých 28 tradicí. Citlivá otázka jsou ty Prahy. Otázka zní, jestli tu má být minimálně minimální procento, které musí daný kandidát získat, aby se stal eh, poslancem. V některých eh, eh, zemích proto není podpora, v jiných zemích je to naopak obvyklá praxe. Někdy v některých zemích mohou zvláštní kandidáti ti, se tímto způsobem dostat do eh, parlamentu. Jiný eh, protiargument zase zní, že bychom tady vytvářeli zbytečné překážky. To znamená, že musíme eh, vytvořit rovnováhu. musíme mít určitý práh, ale nesmí být příliš vysoký, tak aby nebyl, nepřek, aby nebyl nepřekonatelný. To si myslím, že je racionální řešení. Děkuji a nyní za SAD na minutu 30 paní Breso. Děkuji. Dovolte mi, abych i já poděkovala oběma zpravodajům za velmi rozsáhlou práci, kterou odvedli a děkuji také paní komisařce za veškerou podporu, které se nám dostalo. Je to velmi zajímavé téma, protože právě toto je jeden z případů, kdy parlament má legislativní eh, pravomoc, navrhujeme změnu legislativy Rada se již od roku 1976 zdráhá volební právo změnit a koncipovat volby do Evropského parlamentu evropštěji, jak řekl pan Šepli. A proto tedy eh, předkládáme návrhy, které se nám zdají eh, rozumné, které eh, se podle nás neminou účinkem a které vytvoří homogenní volební právo. Ráda bych upozornila na jednu věc, která je podle mého názoru velmi důležitá, a sice viditelnost politických, eh, evropských politických stran. Předvolební kampaně musí být evropštější, musíme představit kandidáty na post eh, předsedy komise, eh, k tomu musíme stanovit jednotnou lhůtu, kdy budou kandidáti oznámeni. Kromě toho potřebujeme dbát na eh, rovnost pohlaví, rovné příležitosti a eh, pokud jde o ty národní seznamy, tak ty bychom mohli zmínit již v bodu odůvodnění. Já se domnívám, že se nám podaří poprvé vytvořit volební právo eh, i specifické pro tento Evropský parlament. Eh, za EKR nyní pan Ujazdovský. Paní předsedkyně frakce EKR v Evropském parlamentu je toho názoru, že současné volební právo je pro Evropský parlament dobrý. Nemáme pocit, že by bylo potřeba eh, provádět změny, především v tom smyslu, že by tady docházelo ke zjednotnění, k, eh, volebního práva že by to byla standardizace. Myslím si, že bychom měli ovšem vzít v potaz následující věci. Pokud eh, snížíme věk pro vol, účast ve volbách eh, na 16 let, nebo pokud bude možno hlasovat na internetu, přes internet, tak nejsme přesvědčeni o tom, že jestli to budou pozitivní kroky. Myslím si, že volby jsou velmi seriózní, závažná záležitost, a to bychom měli mít na paměti. A mám na srdci ještě jednu věc. E, možná ještě důležitější je otázka centralizace volebního práva. A tady mám na paměti Tady, tady mám na mysli především tu povinnost používat logo a název evropských politických stran. My se domníváme, že to není potřeba. V našich členských státech jsou politické strany, nové politické strany, které se mohou rozhodnout, že logo Evropské eh, politické strany Eh, budou prezentovat později, že se tady připojí dotyčné politické eh, straně na evropské úrovni až později. Proč bychom je měli nutit, aby eh, tak činili hned? Já si myslím, že bychom měli respektovat národní suverenitu a že bychom se měli tedy Eh, co možná nejvíce přiblížit občanům. Pokud se budeme snažit volby do Evropského parlamentu centralizovat, harmonizovat, tak se nám občané budou neustále vzdalovat a vzdalovat se nám budou i jejich eh, skutečné problémy a proto tedy budeme hlasovat proti tomuto návrhu. Kolega Ruiz za ALDE. Kolegyně, děkuji eh, paní předsedkyně. Poslyšte, rozhodli jsme se odložit hlasování právě proto, abychom některé věci kolem této zprávy ještě upřesnili. A já musím uznat, že až do posud to příliš ambiciozní nebylo. E, máme tady obrovskou příležitost a také velkou potřebu, ale moc jsme této příležitosti zatím nevyužili. Jde o evropské volby. E, průměrná účast e, je kolem 25 a zároveň e, jsou tyto volby vnímány jako volby národní. Proč? Protože vlády si s tím hrají. Velké strany jsou naprosto rozpolcené mezi tím, co říkají zde a co dělají jinde, především když zároveň drží moc. V naší zprávě se vracíme e, k nutnosti větší angažovanosti, větší e, sensibilizace evropského vědomí. E, tyto volby nemohou být hodnocením národní politiky. To by znamenalo, že vlastně tady prostě nemáme Evropský parlament. Chceme mít parlament evropských občanů, chceme být odpovědní poslanci a poslankyně a klademe si otázku, zdali všechna ta doporučení za to stojí. Některé ty myšlenky jsou pozitivní, představují určitý vývoj, některé jsou sice kosmetickými změnami, ale jiná doporučení jsou zásadní. Je to otázka třeba hlasování ve třetích zemích ale nemyslím eh, si, že by se jednalo o nějaký velký eh, skok kupředu pro eh, strany na národní úrovni E, tady e, jsou prostě ještě určité nedostatky. Rovněž se nedomnívám přerušení. Pan Scholz e, jménem GUE na jednu minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně, vážená paní komisařko. Po volbách je vždy před volbami. Kolegyně a kolegové, další rozvojení evropského volebního práva je tedy právem na našim programu. Politicky to může mnoho znamenat, ale musíme to poměřovat otázkou, komu to prospívá. Prospěje to posílení veřejného prostoru, eh, překonat dlouholeté mlčení občanů vůči politice a posílí to a aktivní pasivní volební účast těch, kdo jsou dosud eh, vyloučeni a zlepší to paritu. Největší Manko, vážení spolupravodajové i při veškerém úsilí, spočívá v tom, že to není odvážná reforma, ale e, zaplétá se do předjímání politických konstelací v radě a tím sám, sama sobě podřezává e, větev. Spíše řeší věci technicky, které vlastně řídit nelze. demokratické změny dle mého názoru nelze sladit tím, co říká zpráva o zájmech evropských občanů a co říká velká koalice v Berlíně. Eh, že ten eh, volební práh je velkou provokací a řešilo se to u Německého ústavního soudu. Pan Terika za zelené na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Reforma volebního zákona Evropské unie je zcela zásadní, eh, Evropského parlamentu je zcela zásadní. Máme dva zpravodaje a i to znamená, že tady prostě existuje určitá aliance. To není jen tak něco eh, nedůležitého. Nicméně to celé vedlo k takovému nedostatku flexibility, když bylo zapotřebí eh, přijmout eh, určitá eh, určité návrhy některých frakcí, takže nerad to říkám, ale jedná se o reformu, která je reformou pouze co do názvu. Zpráva měla za cíl přece posílit důvěru evropských občanů eh, v jejich instituce, ale toto sdělení tady nezaznělo. Eh, ve zprávě se hovoří o tom Prahu, ale nezapomínejme na rozhodnutí eh, ústavního soudu v Německu. To je totiž opatření, které jde proti proti ochraně menšin a pak ty nadnárodní volební seznamy kandidátky. To je zmíněno v nějakém bodu úvodního eh, ustanovení, to je všechno. A rovnost mužů a žen. To bylo vlastně eh, všech, eh, přesunuto až na volby v roce 2024 prakticky a nezapomínejme na rok, eh, na voli, rok pro voliče 16 let. FDD, jedna minuta, prosím. Když jsem eh, si vyslechla ty úvodní projevy, tak jsem eh, měla pocit, že nevěřím svým uším, protože George Orwell by byl hrdý na to, co se tu dnes večer řeší a Ehm, myslím si, že v jeho knihách jsou tyto po- pocity dobře popsány. Vypadá to, že se tu e, tedy zavádí ještě menší míra demokracie. Pojďme se podívat, co se nedávno stalo v Portugalsku, jaké tu byly výsledky voleb. E, je to ten cíl? Je cílem to, abychom ignorovali vůli lidí a výsledek demokratických voleb? Já jsem tady eh, neslyšela nic o tom, že by eh, tady docházelo eh, k globálním kybernetickým útokům a musíme se tedy zaměřit na ty na to hlasování po internetu. Já si myslím, že bychom se tedy měli přiblížit občanům, i pokud jde o volební právo. A nyní na minutu pan Anemans starý volební akt z roku 76 zajišťuje do dneška zdárně demokratické volby v členských státech. Nyní Evropský parlament se nový volební zákon, který má přivést k volebním urnám více lidí v velkém množství, ale také vnucovat jim jednotu Evropské unie a vylučovat čím dál tím více samostatnost národních států že například teď nebude tolik kandidátů zastupovat jednotlivé členské státy, ale budou zastupovat Unii. Dokonce Evropská unie má řešit to, jak se budou tvořit volební seznamy a má se zavést eh, takzvaný volební práh. Ale ten má vlastně sloužit jenom k tomu, aby zabránil, by se do parlamentu malé eh, kritické strany. Ale Eh, státy musí mít autonomii, aby sami určovali volební procedury pro své občany. Akceptujete modrou kartu paní Bresson? allez Sarò fulminante. Le ricordo che già in base agli attuali... Budu stručná, velmi stručná. To, co máme nyní před sebou a co platí na základě smluv, eh, znamená, že tedy zastupujeme celou Unii, ne pouze státy. Nevím, jestli to víte. Já jsem nebyl zvolen kvůli tomu, co je uvedeno ve smlouvě. Vidíte zde valéčky mých kolegů a doufám, že bude čím dál tím více. My zastupujeme voliče, který nás volí a máme tu právo toto dělat. A mohli bychom zastupovat celou Evropu, ale tak to není. Zastupujeme primárně voliče, pak náš národ a až potom Evropu.

Děkuji vám, paní předsedkyně. Obvykle trávíme více času tím, že lamentujeme nad demokratickým deficitem, eh, než abychom hovořili o demokratických opatřeních. A proto blahopřeji Joe Linenovi a Danutě Hübner k jejich velmi dobré zprávě. Oni navrhují nesmírně důležitou reformu a zároveň reformu realistickou, eh, reformu volebního zákona do Eh, volebních pravidel do eh, voleb do Evropského parlamentu. Tady máme eh, vlastně legislativní iniciativu. Máme za úkol také posílit demokracii v Evropě. Už jsme učinili určitý krok, když jsme zohlednili kandidáty komise ale v minulém volebním období, eh, či počátkem po minulých volbách, ale musíme jít ještě dál, tak budeme také více viditelní eh, to znamená stejné lhůty všude v Evropě, eh, stejný, stejné datum, stejný moment uzavření volebních místností a e, ještě ustavení e, o e, stropu mezi 3 a 5 procenty pro volební obvody o více než 26 poslancích tak budou poslanci mnohem lépe vědět, pro koho hlasují a proč a evropská demokracie bude posílena. Frau Präsidentin, das... Paní předsedkyně Německý ústavní soud eh, označil za protiústavní tu pětiprocentní klauzuli a tak se sem dostaly i malé politické strany a získali své mandáty na úkor prebend jiných a proto chtějí SPD, CDU a jiní zase zavést tuto klauzuli s tím, že malé e, strany narušují eh, tu klauzuli a pan Lambsdorff FDP anebo pan Zoneborn opravdu zde snad nikoho neruší. Dáme pánové z SPD a CDU, CSU, uvědomte si, že jste vyměnili svoji mrtvou argumentaci a nyní chcete eh, vlastně tu eh, soutěž podkopávat jiným trikem, tím, že tam chcete vlastně v evropských volbách eh, zavést tuto klauzuli. Je to nedemokratické, je to průhledné a je to neetické, pane Lajdene. Ani Müller na jednu minutu. Velkou většinou v parlamentu se má provést reforma evropského volebního práva a to přesto, že dodržování subsidiarity bylo vždy v centru zájmu. Pro mě zde není důvod zavést tu 3% klauzuli, protože podstatě by se to dotklo jenom dvou zemí z 28, Španělská a Německa. A i ten argument, že malé strany nevstupují do politických frakcí a ohrožují fungování eh, parlamentu, lze snadno vyvrátit. Máme v Německu dva rozsudky ústavního soudu proti té klauzuli. Nyní se tímto mají obcházet a vedlo by to k tomu, že 8 milionů Eh, hlasu voličů by zůstalo nezohledněno, to škodí demokracii a vede to k únavě z politiky. Já jsem měla eh, nejvíce preferenčních hlasů, přes 428 tisíc a přitom eh, méně než 1% ve své zemi, ale čistě početně vlastně více než obyvatel na Maltě, takže jsem plně legitimovaná. Pan eh, Büchner na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně, za slovo. Úvodní, eh, uvedení eh, té klauzule 3 nebo 5%, jak už to zaznělo, by se dotklo jenom Španělská a Německa. To jsou jediné země, které na jednu stranu mají více než 26 poslanců a poslankyň, ale na druhou stranu nemají ten volební práh. Co by to tady znamenalo, kdyby se zavedl? z hlediska spravedlnosti vůči menším zemím, jak o, o spravedlnosti nemůže být řeč vůči malým zemím, jak říkáte vy, pane Lajnene, 3% v Lucembursku v číslech znamená asi 12 tisíc voličů. 3% v Německu znamenají desetinásobek. A když to přepočítáme na eh, poslance, protože v rámci proporcionality vlastně Německo znevýhodněno také 30, to 30krát tolik. Je toto ještě demokracie? Hlasy voličů eh, vlastně bývají potom přerozděleny od těch malých politických stran těm velkým, takže velké strany mají velký zájem na tom, aby teď dostali takovéto hlasy, které jim voliči nedali. Paní Majer na jednu minutu. Děkuji vám. Dnes vidíme opakovaný pokus Bruselu, aby podkopali suverenitu národních států. Evropský parlament chce být evropštější a méně národní prý, protože se zajímá o demokratický deficit Bruselu, že chodí čím dál tím méně lidí volit a Eh, málo lidí ví, kdo předsedá Evropské komise. Ale demokratický deficit řešíte tím, že budete eh, bojovat proti eh, demokracii v národních státech, zakážete průzkumy volebního míst, mínění. Můžete si položit otázku, proč 42% lidí oprávněných volit opravdu chodí volit. Možná, že to souvisí s eh, tím odcizeným eh, postojem těch eh, tzv. zástupců lidů zde v tomto parlamentu. Volby do Evropského parlamentu jsou volby reprezentantů jednotlivých států a mají zde zastupovat podle mého názoru tedy například Nizozemsko, volby se chovají v Nizozemsku, řídí se nizozemskými zákony a tím je třeba se řídit. Děkuji, pan Preda, na jednu minutu. No, Nejprve bych rád poděkoval oběma zpravodajům, paní Hübner a panu Lajnemu. Eh, od doby, kdy jsem poslancem Evropského parlamentu, je to druhý pokus volební právo reformovat. V minulém legislativním období jsme poznali, že není jednoduché najít rovnováhu mezi eh, nějakým záměrem a eh, její reali- jej, jejím realizováním. musíme si uvědomit, že máme co dočinění s různ, 28 různými systémy voleb a e, musíme podpořit zprávu paní Hybnerové a pan, pana uh, e, Leinenohu. Je důležité, aby ty volby do Evropského parlamentu byly evropštější. Musíme stanovit standardy pro demokratickou legitimitu těchto voleb a v této souvislosti bych rád vyzdvihl tři body, které jsou pro mě velmi důležité a které jsem vždy podporoval. Musíme zavést možnost, aby volili již 16-letí, musíme dodržovat demokratické postupy při jmenování kandidátů a musíme umožnit elektronické hlasování. Já si myslím, že to umožní jednoduché mechanizmy, Nicméně tyto jednodu, tato jednoduchá opatření přivedou do volebních místností více voličů. Domnívám se, že většina nebo velká část pozměňovacích návrhů, které přijdou, eh, eh, snad nenaruší tu rovnováhu této zprávy. Eh, a nyní pan Jaure Ruk Tondo na minutu. Eh, po 40 letech je skutečně na čase, abychom volební právo změnili. Minulý eh, dokument byl tedy přidat v roce 1976 před 40 lety a Eh, myslím si, že všichni poslanci Evropského parlamentu by měli být zvoleni na základě stejných pravidel, měli by mít stejná práva, to znamená, že bychom měli mít harmonizovaný eh, volební eh, systém. Nedomníváte se, že je velmi důležité, abychom tady měli, abychom si uvědomili, že jsme spíše zástupci evropských stran než národních politických stran. My tady stělesňujeme evropskou svrchovanost, evropskou suverenitu a výsledkem toho by mělo být to, že budeme všichni podrobeni stejným pravidlům. Na všechny, na všechny se budou stahovat stejná eh, pravidla. Měli bychom být tedy součástí nadnárodních volebních seznamů, nadnárodních kandidátek a kandidát, který byl na prvním místě, by měl právo vést Evropu. A konečně poslední otázka, kterou bych rád směřoval směrem ke kolegům z GUE a ze frakce Zelených. Eh, prosím, kolegové, hlasujte pro. Vím, že ten dokument není eh, dokonalý, mohlo by to být lepší, ale ne, nespojte se prosím s těmi, kteří jsou proti Evropě. A nyní pan Gerike, prosím. Vy máte Eh, modrou kartu od pana Lebretona. Dobře, prosím, pane, máte slovo. 30 vteřin. Děkuji vám eh, za to. Eh, byl jsem překvapen, když jsem vás slyšel Eh, říkat, že už nesouhlasíte s tím, abychom tady zastupovali národy. Eh, chcete, abychom v rámci této reformy, reformy zastupovali eh, evropské strany. A já myslím, že to je chyba. Já myslím, že poslední šance, jak Evropskou unii zachránit, je smířit ji s evropskými občany. Já bych osobně byl proto, abychom jí dali ránu z milosti, ale pokud ji chcete zachránit, tak snad touto cestou ne. Los pueblos siendo pueblos son también Europa. Ty e, národy e, jsou přece Evropou. Co chci já, e, je propojit politické strany, e, spevnit je. E, nechci, aby ty strany, evropské strany, měly ambice národních stran. Chci, aby za, e, zastupovali svrchovanou Evropu. Proto chci nadnárodní volební seznamy. Tím, touto cestou musíme jít. E, pan Gerik, jedna minuta. Já tady eh, odsuzuji hlavní německé strany k tomu, že zneužili tuto zprávu proto, aby prosadili 3% eh, hranici. Myslím si, že se bojíte odvahy malých. Kolegyně z CSU nedávno říkala, eh, že to tak je. Eh, mám pocit, že jste nás podcenili, nicméně voliči si nás stále více cení. Já tomu říkám princip Asterix. Jsme malí, ale nebezpeční. Jsme nebezpeční pro demokracii situaci a proč. Já už jsem měl na starosti více zpráv než někteří kolegové. Za deset let patřím k nejaktivnějším německým poslancům. Zároveň je to tak, že beru vážně starosti německých voličů. Eh, hlasitě se zastávám rodin. Upřímně, eh, pojďte se na to podívat. Pokud budete svoji práci tady brát stejně vážně jako já, tak to bude vypadat jinak. Pojďte přestat ignorovat eh, německý spolkový ústavní soud, pojďte přestat zašlapávat malé politické strany a řečník je bohužel přerušen. Předsedkyně, na řadě je postup eh, Catch the Eye. Máme tady šest eh, žádostí. Pan Poche je první. Poš? Pan Pospíšil, pardon

Ano. Pokud se podíváme na volební eh, postup, tak se zdá, že tady vytváříme eh, možnost, eh, aby vznikl evropský demos. Vypadá to, že poslanci Evropského parlamentu by byli voleni jako zástupci evropských občanů, ne jako zástupci občanů národních států. Nicméně to nemůžeme eh, takto eh, zrušit zákonem, to by měli všichni eh, chápat. nový návrh zavádí hranici 3%, nebo chce zavést hranici 3% a e, musíme si uvědomit, že to v Německu bylo zamítnuto. E, tím, že bychom zavedli ten, toto volební právo, tak e, bychom vlastně posílili politické strany na úkor hnutí. E, para, e, odstavec 21 této zprávě, zprávy e, podporuje e, takzvaný evropský melting pot, eh, kde by se tedy setkávaly jazyky. Já si myslím, že musíme dbát i na menšinové jazyky v Evropské unii. Děkuji. Gracias, presidenta. Esta reforma no va a fortalecer la... Děkuji vám, paní předsedkyně. Tato reforma neposílí demokratickou dimenzi evropských voleb a neposílí demokratický proces přijímání rozhodnutí. E, nepřitáhne k evropským volbám a k Evropské unii občany Evropy. A my e, si musíme uvědomit, že bychom se odstli v něčem, co je takovým nestátem. Nemůžeme vnucovat určitá opatření, určité e, instrukce, nutit všechny, aby hráli evropskou hru. To není více demokracie v celém procesu. Pokud chcete více legitimity eh, u nás eh, doma například, eh, více evropské legitimity, tak by bylo potřeba vytvořit jedno volební, eh, jeden volební okrsek. To, je na, to nás zajímá. Já si myslím, že tento návrh je promarněnou šancí. Pokud se podíváte na to, jak to vypadá, to znamená, že v současné situaci takřka eh, všichni eh, němečtí poslanci by byli ochotní proto hlasovat, aby tady získali zase ten prach, tak jim říkám, prosím, využijte této šance, eh, předložte ambiciozní návrh a zaveďte nadnárodní volební seznamy. Já si myslím, že eh, ty, tu evropskou dimenzi voleb nezdůrazníme tím, že na volebním lístku budou eh, loga evropských stran nebo že vyloučíme malé strany. Evropskou dimenzi zvýšíme tím, že poslanci a kandidáti za jednotlivé země budou skutečně spolupracovat a nacházet jednotnou pozici. Potom by dobře fungovaly eh, nadnárodní volební seznamy. Nicméně takto ten eh, eh, návrh vypadá tak, že německé strany se snaží odstranit menší strany. Pan Polčák

Děkuji, paní předsedkyně. Schválení eh, dohody za zády občanů, eh, jaký eh, údajný demokratický proces údajně demokratické volby, údajně demokratické referendum. Pokud se nám něco nedaří, tak budeme měnit pravidla jen tak proto, Eh, abychom například vytvořili eh, rozpočtový pakt eh, stejně nešťastným způsobem. Ostatně paní Merkelová řekla, že musíme zaručit, aby se politika nezměnila, když se mění vlády. Tady se vlastně ingerujeme zcela bezostyšně do národních pravomocí a ne, nedá se to absolutně zakrýt. Toto je nedemokratické. E, ta celá architektura je protidemokratická a nic, co tomu ještě přidáte, na tom e, nic nezmění. Je to prostě esence antidemokratického přístupu. E, paní komisařko, vracíme se k vám. Prosím. Děkuji vám. Děkuji všem za připomínky a za tuto velice zajímavou rozpravu. Chtěla bych závěrem říct ještě jednou, že Evropská komise plně podporuje e, schválení e, tohoto e, aktuálního a velmi ambiciozního návrhu Evropským parlamentem. Jde o demokratickou změnu, my prostě musíme jít touto cestou. Úspěch Evropské unie jako politického projektu vyžaduje demokratizaci systému, eh, do kterého musí být občané plně zapojeni. A i tady jde o eh, volební eh, proces evropských zástupců Evropské občanů a o volební e, o schvalovací proces e, Evropské komise. E, to sladění těchto dvou procesů je důležité a zásadní. Rovněž důležité a zásadní je přijetí kvot pro vyvážení rovnosti pohlaví a myslím si, že toto vše je cestou, jak evropské občany stimulovat, aby hráli aktivnější roli v evropské demokracii, abychom je přitáhli k Evropě. Jak už jsem eh, řekla v úvodu, toto je zásadní chvíle eh, zcela eh, nutná proto, abychom vnesli nového ducha důvěry do evropského projektu mezi evropskými občany. Eh, takže prosím, paní Hübner, ještě na závěr dvě minuty. Thank you, thank you indeed very much. Uh, you... Děkuji, milí kolegové. Dovolte mi, abych poděkovala všem uh, i těm, kteří říkají, že máme uh, příliš ambicí, i těm, kteří říkají, že těch ambicí nemáme dost. Uh, jsou tu ti, kteří tedy říkají, že ta ambice není nedostatečná, není dostatečná, těm bych ráda řekla, že chceme eh, získat pro tuto myšlenku více občanů a proto se tedy musíme eh, dostat na toho společného jmenovatele, na tu společnou úroveň ambicí a proto jsme tedy nepožadovali určité věci. Nečinili jsme tak, protože máme určité postupy, které musíme dodržovat, postupy v radě a rada eh, náš návrh ignoruje. To znamená, že se snažíme eh, vytvořit něco, co by celým systémem prošlo a co by nás tedy posunulo o krok dál mm, pokud jde o právo Evropského parlamentu rozhodovat o svých vlastních volebních postupech, o postupech pro svoje vlastní volby. Tolik tedy eh, jako vysvětlení na adresu těch prvních komentářů a nyní na adresu těch, kteří říkají, že jdeme příliš daleko. Naprosto s vámi nesouhlasím. Říkáte, že tady jdeme příliš daleko v tom smyslu, že na sebe bereme odpovědnost eh, za otázky, které by měly spadat do kompetence národních států. Ráda bych řekla, že tento návrh eh, poslance Evropského parlamentu přibližuje voličům, tento návrh také evropské občany přibližuje eh, k Evropě a proto se domnívám, že díky tomuto návrhu překonáváme tu největší, to největší slabé místo Evropské unie, to znamená distanci vzdálenost eh, mezi občany a EU. Veškeré diskuze, které tu vedeme, ať už tady ve výborech a které i nadále povedeme například v radě, musí vést k něčemu, co mm, tedy eh, možná nebude milníkem, jak eh, řekla paní komisařka, ale určitě nás to eh, tedy posune dál na cestě eh, k tomu, aby Evropský parlament mohl sám rozhodovat o svých volebních postupech. Jak řekl pan Čepli, jsme možná jediný parlament na světě, který nemůže sám rozhodovat o svých vlastních postupech. A nyní tedy ještě ta otázka minimálního Prahu a německého spolkového ústavního soudu. Pokud si dobře eh, pamatuji, tak eh, ústavní eh, tribunál řekl, že pokud by tady bylo evropské právo týkající se minimálního Prahu, tak by to bylo něco jiného a proto takové evropské právo navrhujeme. Jinak je to v tuto chvíli tak, že o tom rozhodují jednotlivé vnitrostátní právní systémy, jednotlivé mm, ústavní soudy. Děkuji vám a těším se na hlasování. Děkuji a nyní má slovo druhý pan zpravodan, pan Leinen. Děkuji, děkuji také všem, kdo se zapojili do diskuse. Pan kolega Schöpflin uvedl, že ten minimální práh je v pořádku, ale neměl by být příliš vysoký. No, co jsme udělali my? My jsme se podívali, jak to vypadá v 26 členských státech. Tam je všude buď zákonem nebo de facto je minimální hranice, nebo hranice minimálně ten práh 3%. A to jsme navrhli teď pro dvě země, kde to není. To není příliš vysoké, ale to je taková norma ve většině našich zemí. A tam už je to nějakým způsobem zaběhané, zaběhané existuje to, je to přijímané. Kolegyně a kolegové, když náš německý eh, ústavní soud eh, učinil tento nález, tak také otevřel dvířka pro minimální práh, protože říká, dokud nebude evropské právo, tak budeme prostě soudit pro tu naši zemi takto, jak jsme učinili. A také uvedli, je třeba sledovat vývoj v Evropském parlamentu, protože přibývají nové kompetence, nové úkoly. Uh, Eh, volení eh, nové evropské exekutivy, tím, že bychom volili toho předsedu komise, by také změnili svůj názor na ten nulový práh. Takže myslím si, že je zde příliš jednostranná argumentace. Já to chápu ze strany těch malých politických stran, ale není to úplně správné to takto jednostranně prezentovat. Také mě povzbudili kolegové, kteří uvedli, že jsme vlastně měli jít ještě mnohem dále ale my jsme si řekli na základě zkušenosti z minulého období, že bychom zde měli mít takový e, postup ve dvou krocích. Ten první krok, ten první stupeň, který je možný nyní, a potom bychom předložili další návrhy, které by možná formou jakéhosi konventu a širší diskuse s vnitrostátními parlamenty a vládami by se muselo dohodnout, protože Neměli bychom si to zastírat. Společné evropské kandidátky e, ty by znamenaly také změny usnesení, které existují a e, to e, moc nejde, jak ukázalo minulé volební období. Já bych rád řekl, tak, že to opravdu je milník, jak řekla paní komisařka, poměřováno těmi desetiletími, kdy se nedělo nic. Bylo uvedeno, co zde vše navrhujeme a znamená to velký krok ku předu. A Neměli bychom ho ztratit, protože pokud mm, ten krok neuděláme, no tak prostě žádná reforma volebního práva nebude a budeme v roce 2019 ve volbách ještě šlapat po těch starých stezkách, které se ukázaly jako velice nedostatečné pro ty, kdo eh, neakceptují to, že jsme sice voleni doma eh, v členských státech, ale potom zde v parlamentu zastupujeme celou Evropskou unii a nejenom naše členské státy, no tak těm není rady ani pomoci. Prostě víme, že jsou euroskeptikové a eh, lidé postavení proti Evropě, až budeme navrhovat cokoliv, tak oni budou proti a oni jsou v menšině a menšinou také mají zůstat. Merci. Euh, Děkuji tím Uzavírám